od tohoto úřadu odstoupil. Připomínám, že lhůta pro předkládání kandidatur vyprší v úterý v 18 hodin. Kandidatury předkládejte generálnímu řediteli generálního ředitelství předsednictví v kanceláři 400 bod 101 v budově Louise Weiss. Je to ten takzvaný ESPA Space teda Presidence což jsou tedy kanceláře předsednictví. Zde můžete předkládat kandidatury, ke kterým musíte přiložit prohlášení, že kandidát či kandidátka svou kandidaturu přijímá.